Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre Vážení kolegové, tak prosím zaujměte místa. Navrhuji, abychom zahájili schůzi a budeme pokračovat. Začala včera za předsednictví pana Savany, kterému tímto děkuji za to, že byl tak laskav a nahradil mě. Včera to bylo no, vlastně tedy po prvním kole voleb, kde je také velká otázka ohledně budoucnosti Francie a Evropy. Děkuji za vaše pochopení a děkuji váženému kolegovi Sarvamovi. Měli jsme schůzi koordinátorů dnes ráno v 9.30 a sděluji vám jmenování, o, kterém jsme se, o kterých jsme se rozhodli ohledně víceletého finančního rámce po roce 2020, potvrzení zpráv, vodajů, pan Olbricht a paní Toma. Reforma evropského systému vlastních zdrojů, potvrzení našich zpravodajů, je to pan Levandovský a Depre. A konečně jsme se dohodli o složení pracovní skupiny o rozpoč- přípravě rozpočtu Evropského parlamentu na následující období. Tato pracovní skupina bude složena ze dvou zástupců skupin EPP a sociálních demokratů a ostatní skupiny jmenují každá jednoho, jednoho zástupce tedy. Samozřejmě přáli bychom si, aby ti, kteří už byli zpravodaji od zahájení tohoto legislativního období, tak aby tito zpravodajové byli těmi členy, které tedy politické skupiny jmenují. A skupiny nám tedy v následujících dnech sdělí jména těchto zástupců, za což jim předem děkuji. A nyní dávám slovo panu Sarvamovi ohledně fondu, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v, na základě žádosti Finska Nokia Networks. Děkuji, pane předsedo. Here we are again. No a opět je tomu tak, bohužel, už je to po třetí, že firma, která eh, podává toto žádost, už je to po několikáté, už jsme měli 15 čerpání z toho fondu přizpůsobení se globalizaci obecně a e, tři pocházejí z této malé země, která bývala kdysi technologickým gigantem, no ale právě proto se to tak vyvinulo. Nokia Network System propustilo 945 zaměstnanců a z těchto 945 821 jsou oprávnění stát se beneficienty tohoto fondu. No a jako vždy a v souladu s pravidly pokryjeme 60 nákladů tímto fondem, což je 2,6 milionů eur z celých eh, těch 4 4,2. Eh, jak to vypadá v praxi? Oni si vytvoří ministerstvo hospodářství a tam se svolá pracovní skupina v rámci toho ministerstva a tam budou představitele všech zainteresovaných stran, včetně zaměstnanců tomto případě. A oni vytvoří balíček služeb přizpůsobených eh, individuálním zkušenostem a tady je v našem zájmu rovněž v rámci výboru pro rozpočtovou kontrolu a rozpočtového výboru podívat se na to, jakým způsobem se tyto finanční prostředky využívají. A v tomto případě, v případě Finska a jejich e, přihlášek, tam se soustředují na rekvalifikace na získávání nových dovedností, protože ono je to téměř šok, když si přečteme statistiky. 21 propuštěných v tomto případě, tedy z těchto více než 900 pracovníků, jsou ve věku přes 51 eh, let. Tedy 20% z nich jsou opravdu ve velice svízelné situaci z pohledu hledání si nového zaměstnání a proto se soustředuje příslušný výbor na eh, rekvalifikace, získávání nových dovedností a ostatní, například přípravná opatření, podnikatelské služby a rovněž s potěšením lze konstatovat, že i síť EURES je zde využívána právě ve Finsku k těmuto účelu, účelům. Tedy obecně, když bych to shrnul, už začali s opatřeními týkajícími se opětného zaměstnání, dokonce i předtím, než si podali žádost o fond eh, přizpůsobení se globalizaci a už i odbory, i členské státy podávají dodatečné informace a to bez eh, zdržení. Je to poměrně tedy čistá věc. Empel samozřejmě se k tomu rovněž vyjádří a tentokrát slyšíme i někde na drátech, že možná to bude trochu neobvyklé, zejména z pohledu, že už máme tým, který si s tím, se tím zabývá, ale uvidíme, s čím Apple přijde. 28. je lhůta, tedy za tři dny v pátek uplyne lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pane Sarvamo. Další řečnice, paní Sarvamaky. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo mutta puhun kuitenkin suomea, kun se sujuu paremmin. Ymmärrättekin minua. Ano, ja jistě eh, budu lépe srozumitelná, když budu hovořit svou mateřštinou. Už je to po třetí, co máme co dočinění s finskou eh, žádankou. A jedná se o ICT. Jak už pan Sarvama zmínil, není to příjemný pocit, byla bych raději, kdybychom se tím zabývat nemuseli. Ale přišla ta žádost, vyhovuje všem kritériím a domnívám se, že bychom ji měli schválit. Zroucení se firmy Nokia je finskou největší, nazvala bych to podnikatelskou tragédii. Dotkla se tisíců Finů eh, všude na území země a ještě stále má své dozvuky. A právě tento fond byl založen přesně z důvodu, aby lidé nezůstali bez pomoci. Zejména ti, kteří se ocitli bez práce na globalizovaném trhu a v prostředí, kdy stále ještě přetrvává krize. Máme lidem pomoci najít nové zaměstnání, tedy když se snaží získat eh, novou práci tím, že získávají nové dovednosti, tak je tento fond využit eh, v tom nejlepším možném smyslu. Ještě tady je taková obecná otázka, pane předsedo totiž zaslouží si pozornost, je recyklace evropských prostředků tímto způsobem nejefektivnějším možným způsobem, jak na to. Tady si myslím, že musíme pod lupou zvážit eh, účinnost těchto projektů, které dostávají prostředky z eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a podívat se pečlivě na to, zda opravdu ti, kteří jsou způsobili čerpat, získávají nové dovednosti a zda by nemohli, nedokázali získat práci jiným způsobem. Takže to jenom bokem, jinak eh, tady to podporuji, protože fond vyhovuje všemu. Čemu? Děkuji, ano, takže beru na vědomí, nejsou žádné další žádosti o slovo. Pokud by tyto fondy mohly být eh, využity před propouštěním, tak aby se ty podniky přizpůsobily globalizaci, byl by to pokrok. Protože teď eh, se musí nejprve čekat na propuštění lidí a pak teprve lze tedy zasáhnout. Pan Sarvama říkal, že pozměňovací návrhy mají být předloženy do 12. Pát, pátek 28. dubna. V rozpočtovém výboru budeme hlasovat 11. května a na plenárce budeme hlasovat 16. května. Dvacátého března náš výbor přijal dvě zprávy, legislativní zprávy které se týkají eh, mandátu EIB pro poskytování úvěru třetím zemím a záručního fondu pro vnější vztahy. Takže jsme vstoupili do fáze trialogů. Náš výbor také rozhodl většinou hlasů zahájit jednání na tomto základě, na základě tohoto hlasování podle článku 69F po každém trialogu předseda vyjednávacího týmu a zpravodaj vypracují jménem vyjednávacího týmu zprávu, kterou předloží na příští schůzi příslušného výboru. Takže my si vyslechneme Siegfrieda Muresana a Eh, další, eh, aby nás seznámili s posledním trialogem z 12. dubna. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Místo předseda asi nebude moci dorazit, takže já eh, vás budu informovat o schůzi z 12. dubna těsně před velikonočními prázdninami. Eh, byla to, myslím, plodná schůze, vzhledem k tomu, že je to poprvé, kdy jsme se setkali s malckým předsednictvím, eh, v, okolo tématu vnějšího mandátu EIB a upozornili jsme na deset otázek, u nichž bychom si přáli obecnou politickou rozpravu, abychom prezentovali naše pozice a na příštím trialogu se seznámíme s jednotlivými články postupně. Těchto deset otázek a tam jsme se rozhodli, že čtyři z těchto deseti otázek by mohlo být projednáno na technické úrovni, protože politická stránka věci není problém a to jsou malé a střední podniky, všechno, co souvisí s politikou rovnosti, dále nový cíl tohoto vnějšího mandátu, EIB, což je migrace a uprchlíci, to je čtvrtý cíl, dále otázka transparentnosti a reportingu. Takže jsme se rozhodli, že tyto čtyři otázky, u kterých panuje politická schoda, mohou být řešeny na technické úrovni. Technická skupina již zahájila práce, předpokládáme, že politické překážky již byly překonány a jedná se pouze o redakční práce. Nicméně u některých bodů, hlavně co se týče transparentnosti nebo vztahu, tam eh, někdy jsou určité pochybnosti vzhledem k tomu, že jsou to nejenom technické, ale někdy i politické otázky. Dále byla rozprava o politických změnách. Všechny tři instituce se shodly na tom, že jedním z cílů by měl být boj proti klimatickým změnám. Ale nedosáhli jsme schody ohledně boje proti klimatickým změnám, to znamená, jaké akce mají být financovány a jaké e, aspekty bude třeba posílit. Rada říkala, že nemáme hovořit o dotacích, ale o projektech, projektech, které musí EIB akceptovat a že to musí být projekty financovatelné a že nemáme tu situaci ještě komplikovat. My jsme říkali, že to je priorita, jeden z důvodů migrace právě jsou klimatické změny a z toho důvodu nechceme opustit financování projektů které bojují proti klimatickým změnám a Evropský parlament se tohoto bodu nevzdá. Dále jsme hovořili o otázce flexibility, to patřilo mezi eh, jeden z problémů, které vyjádřila rada. my jsme říkali, to není pozměňovací návrh Evropského parlamentu, neměli jsme často důkladně prodiskutovat, takže to patří mezi body, které projednáme na příští schůzi stínových zpravodajů. Dále jsme zmínili jednu ožehavou otázku, na které budeme pracovat v příštích měsících a ta souvisí s daňovými otázkami, s daňovými úniky, e, s spolupráce a s agresivní daňovou zprávu. My e, v podstatě všechny tři instituce se shodujeme, ale e, máme rozdílné názory na akce, které se musí s tímto účelem organizovat a také jsou tu právní rozpory. To znamená, co právně lze sepsat a bylo by dobré, aby právní služby všech tří institucí eh, se sešly a spolupracovali na tom a dohodli se na tom, co by bylo vhodné a právně přijatelné do dohod uvést. K otázce daňové ještě je tu jedna věc navíc. Je to otázka, která bude předmětem diskusí v souvislosti se třemi zprávami. Jednak vnější zpráva EIB, za druhé invest, vnější investiční fond, který byl přijatý včera a zítra dáme zelenou jednáním a dále Junkrův plán. Čili bylo by zajímavé nalézt nějaký způsob koordinace těchto jednání o všech třech dokumentech. Je to otázka, která byla zmíněna na trialogu, týká se to tří různých zpráv a bylo by dobré, aby to bylo projednáváno společně. Ale zaznělo to prostě v rámci jenom úvodních Eh, prohlášení. Dále proběhla diskuse o, eh, o tom, kdo bude zodpovědný za zprávu fondu. Komise je toho názoru, že zpráva aktiv fondu by měla být svěřena komisi, ale rada zatím by si přála, aby to bylo svěřeno EIB. Dál jsme se nedostali, požádali jsme mm, předsedu, aby eh, se zpráva fondu přesunula na komisi, tak aby bylo do budoucna patrné, co komise navrhuje, to znamená jednotnou zprávu garančních fondů, ale zatím jsme se dál nedostali. Nejsložitější otázka, a já doufám, že se v budoucnu nějak dohodneme, se týká rozdílů a regionální dělby. Regionální Rozložení jsme zatím neprojednali, protože nejprve se musíme dohodnout na globální částce, ale zdůrazňovali jsme za Evropský parlament, že máme zvlášť silný mandát v této oblasti a kromě toho, že jsou jednoznačně potřeby rozšířit tedy tento práh eh, mandátu EIB. Jsme toho názoru, že se jedná o příliš nízkou částku. S malým rozpočtovým úsilím bychom mohli navýšit investice do zemí pokrytých mandátem EIB. Proto jsme dál vyvíjeli tlak na radu, aby rada dál uvažovala o možnostech k navýšení, posílení Prahu tohoto mandátu. V Evropském parlamentu jsme dokončili přeskum finančního rámce, takže máme Global Match for Commitments, čili můžeme vidět nejenom v oddíle pro migraci, ale taky pro zaměstnanost uvažovat, jaké možnosti máme. Po této první, při této první výměně názorů jsme neprojednávali jednotlivé články textu. Tento, nebo tato diskuse byla podle našeho názoru již tak dost důležitá a při příštím trialogu, který se bude konat příští čtvrtek, nebo tento čtvrtek, proběhne eh, předtím tedy schůze stínových zpravodajů, na níž o těchto otázkách budeme hovořit a proje, tehdy projednáme jednotlivé články tak, abychom konkrétně předložili eh, stanoviska parlamentu oproti stanoviskům rady a uvidíme, o čem se bude hovořit na příštím trialogu. Děkuji. Děkuji vám, děkuji Eder. Kdo chce požádat o slovo, abychom poděkovali Eder za její práci. Nejsou otázky? Dobrá. Takže můžeme přistoupit, takže budeme očekávat další sdělení. Alors, nous allons suspendre quelques instants, car nous... Teď uděláme krátkou pauzu, než se k nám připojí Siegfried Nuresam, abychom eh, přistoupili k monitorující skupině. Siegfried je na cestě. Řekl bych skoro, že je en marche, ale zatím je jenom na cestě. Donc la séance est juste... Takže nyní přerušuji jednání na pár minut.